Začneme, prosím, posaďte se. A máme spoždění. Je um, už 10 o 10, 10, 10, 8, takže prosím se posaďte, abychom mohli začít. A prosím, nasaďte si sluchátka, protože tady si vyslechneme krátké prohlášení od našich tlumočníků. Naši tlumočníci by chtěli říci pár slov všem účastníkům, všem poslancům, poslankyním. Takže prosím, na začátku si nasaďte sluchátka. Tak prosím, začněte. Mm, tlumočníci vás informují, že vstupují do třetího týdne sociálního konfliktu, který se týká nových pracovních podmínek, které byly jednostranně vnuceny. I přes eh, četné ústupky z naší strany administrativa se vůbec nepokusila ani nás skontaktovat, aby se tento konflikt vyřešil. Tlumočníci z některých kabin na této schůzi byli donuceni nastoupit do práce, což podle nás zakládá porušení práva na stávku a tudíž ze solidarity eh, ostatní kabiny také budou pracovat, ale s tím, že nebudou žádné přesčasy. Takže skončíme včas, protože poté nebude tlumočení, pokud bychom chtěli zůstat, zůstat déle. Takže děkuji za toto prohlášení a nyní budeme hlasovat. Na začátku máme, si to otestujeme, hlasování. A, mm, takže zahajeme hlasování, takže prosím, jako vždy, a končím hlasování. Já myslím, že všechno funguje tak, jak má. A nyní přejdeme tedy k hlasování samotnému. A jako první bod hlasování je eh, Evropský program průmyslového rozvoje v oblasti obrany. Naší zpravodajkou je paní Grostet. Budeme hlasovat o provizorní dohodě, které bylo dosaženo ve čtyřměsíčním trialogu a hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Jeden z EPP je navíc. Omlouvám se, bohužel. A teď je to v pořádku. Dobře, takže končím hlasování. 47 pro návrh přijat. Blahopřejeme naší kolegyni k tomuto výsledku. A nyní přejdeme ke druhému bodu, což je společný evropský podnik pro vysoce výkonovou výpočetní techniku. Kolega Zigmantas Balčitis je naším zpravodajem. Návrh 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 66, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 88, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout, 89 pro, proti, zdržel se zamítnout, kompromis 3, kdo je pro, je proti, kdo se zdržel přijat, 97 pro, proti, zdržel se zamítnout, pokud se nemýlím, takže prosím zvedejte ruce. 98 pro, proti, zdržel se zamítnout. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijat. 4a Kompromis 4a pro, proti, zdržel se přijat. 12 pro, proti, zdržel se přijat. 107 pro, proti. A prověříme 107. No, končím hlasování. Jeden z EPP opět je navíc. Končím hlasování. Zamítnut. 108 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 109 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 110 pro, proti, prověříme, prověříme. 110. Jeden z EPP navíc. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? 114 pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 115 pro. Proti. Zdržel se přijat. 116 pro. Proti. Zdržel se přijat. 117 pro proti, sešel se přijat. 119 pro, proti, sešel se zamítnut. 120 pro, proti, sešel se zamítnut. 121 pro, proti, sešel se zamítnut. 122 pro, proti, zdržel se zamítnut. 123 pro, proti, zdržel se zamítnut. 124 pro, proti, zdržel se zamítnut, 125 pro, proti, zdržel se zamítnut, 126 pro, proti, zdržel se zamítnut, 127 pro, proti, zdržel se přijat, 128 pro, proti, zdržel se zamítnut, 129 pro, proti, prověříme 129. 129, končím hlasování. Zamítnut. 130, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Kompromis 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Kompromis 7, pro? Proti, zdržel se, přijat. 135, pro? Proti, zdržel se, přijat. 15, pro? Proti, zdržel se, přijat. 16, pro? proti, zdržel se přijat 18 pro, proti, zdržel se přijat 19 pro, proti, zdržel se zamítnout, 20 pro, proti, zdržel se přijat 22 pro, proti, zdržel se zamítnout, 23 pro, proti, zdržel se přijat 24 pro, proti, zdržel se zamítnout, 25 pro, proti, zdržel se přijat, 26 pro, proti, zdržel se, prověříme, prověříme 26, 26, 26, končím hlasování, přijat, 29 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijat, 31 pro, proti, zdržel se přijat, 33 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 11 pro, proti, zdržel se přijat, 41 mm, pro, proti, 42 pro, proti, zdržel se zamítnut, Kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijat. 48 pro, proti, zdržel se zamítnut. 52 pro, proti, zdržel se přijat. 3 pro, proti, zdržel se přijat. 53 pro, proti, zdržel, prověříme, prověříme 53. Končím hlasování zamítnut. 4 pro, proti, zdržel se přijat, 54 pro, proti, zdržel se přijat, 5 pro, proti, zdržel se přijat, 60 pro, proti, zdržel se přijat, 62 pro, proti, zdržel se zamítnut. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu, včetně přijatých pozměňovacích návrhů. Hlasujeme i jmenovitě. Končím hlasování. Přijat. Návrh byl přijat. Blahopřejeme panu zpravodaji. A nyní přejdeme k dalšímu bodu. Point number 11. A bude to bod číslo 11 na našem programu o podpoře čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel. Zpravodajem je Claude Turmes. Kolega Turmes, který je tady s námi dnes naposledy. A také paní Kaja Kalas je tady dnes naposled. E, víte, že od začátku našeho mandátu, tedy za ty čtyři roky, e, my jsme jako výbor ITRE přišli o jedenáct kolegů, kteří se stali ministry svých vlád. My jsme tedy eh, takový in, ministerský inkubátor. Pokud se chcete stát ministrem příští vlády, měl byste, měli byste zasedat na našem výboru. Žádný jiný výbor tolik ministrů nikdy nevyprodukoval. Já nehovořím o budoucích premiérech, to je něco úplně jiného. To je samozřejmě otevřené nám všem, ale v těch ministrů je to takto. Takže, kolegové, podpora čistých silničních dopravních vozidel. Ale ještě jednou tady děkuji Kaje i Klodovi za spolupráci. Thank you. Claro, claro. You will meet at the council to discuss <laughs> all... No, budete se scházet na radě a tam si eh, to můžete eh, vy mm, říkat a samozřejmě nezapomeňte, odkud pocházíte, nezapomeňte podporovat Evropský parlament, nikoli radu. 1, 32, 4, 13, 17, 18, 19, 29. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy? Proti? Zdrželi se zamítnout. Ústní změna. Má někdo něco proti němu? Proti ní? Kdo je tady pro? A je tady námitka. Kolik lidí má námitku? pokud máme více než čtyři, tak prosím postavte se všichni vy, kteří jste proti. Ano, děkuji. Takže nebudeme o něm hlasovat. Takže pozměňovací návrh 30, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se přijato. 82, 84 pro, proti, to není jasné. Takže prověříme elektronicky 8284. Končím hlasování. to. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 85, 88, 94, 101, 133 a 142. Kdo je pro všechny tyto poznací návrhy? Proti? Opět prověříme celý tento blok. Šest pozměňovacích návrhů. Závěr hlasování. Nyní končím hlasování. Sváleno. Nyní hlasujeme 36. Ano. A to je na straně 6. To je až na straně 6. 36. Tak já chvíli počkám, jestli to najdete. 36. Možná to máte na straně 5. Takže 36 můžeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 106 pro. 36. Chcete prověřit? Budeš? Budeš? možná, že jsem to příliš urychlil. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, je zamítnut. Nyní 106 pro, proti. Prověříme 106. Závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 107 pro, proti. Prověříme. Eh, prosím, hlasujte zřetelně. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis jedna pro, proti a prověříme ještě jednou. Kompromis jedna. Končím hlasování. Schváleno. Nyní blok 37, 108, 109, 110, 111, 102, 111. Tak. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní pokračujeme 115, 119, 149 a 154. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Pokračujeme 122, v mém případě je to 110 Tak, možná už to vidíte, 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38 je stažená, čili hlasujeme 123 pro, proti. Prověříme. 123. Prověřujeme hla 123. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní blok 39 a 26 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 125 a 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 a 27 se stáhly, nyní 126 pro, proti a to prověříme. 126. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Nyní 127 a 128 a 76 pro proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zamítnuto. Nyní 129 a 71, kde je pro, proti. A to prověříme. 129 a 71. Kontrolní hlasování. Končím hlasování. A přebývá nám jeden hlas za EPP. Není končím hlasování. A je to zamítnuto. 130 pro, proti. Prověříme 130, aby bylo jasno. Končím hlasování. Schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5 pro, proti. A je to zamítnuto. To je jasné zamítnutí, ano. Takže 42 pro, proti, zdrželi se, Prosím, hlasujte zřetelně. Tak, tak ještě jednou. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Na nyní číslo 3 pro, proti, tak to prověříme trojku. Končím hlasování a je to zamítnuto. Nyní 49 pro, proti. Prověříme 49. 49. Končím hlasování. Zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno 52 pro, proti zdrželi se, schváleno 5 pro, proti zdrželi se, schváleno 6 pro, tak kolegové, prosím, reagujte včas. Takže vracíme se k pětce, hlasujeme ověřovací hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 53 pro. Proti. Prověříme 53. Končím hlasování. Je to schváleno. Sedmička pro, proti. Prověříme sedm. Končím hlasování. Zamítnuto osm pro, proti. A, no, radši to prověříme, vypadá to, že je to zamítnuto. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, stejná většina, 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, tatáž většina, 11 pro, proti. A to prověříme 11. Končím hlasování. Schváleno. Pades, eh, pardon, 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 55 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se schváleno, 61 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 65 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 63 pro, proti. Tak to prověříme. 30. 63. Končím hlasování a je to zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 62. Končím hlasování. A je to schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 69 pro, proti, zdrželi se schváleno, 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti. Tak, prověříme kompromis 4. Prosím, hlasujte zřetelně. Takže kompromis 4 hlasujeme elektronicky, končím hlasování. E, schváleno skutečně. 23 pro, proti, zdrželi se, prověříme 23. Končím hlasování. Zamítnuto. 24 pro. Proti. Prověříme ještě jednou. Dvacet čtyřka. Dvacet čtyřka hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. pět pro, proti Opět prověříme 25. Končím hlasování. Zamítnuto. 29, eh, pardon, 28 pro, proti. Prověříme 28. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 78 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, hmm, jsme rozděleni, takže prověříme, prověříme hlasování k první části 78. Končím hlasování. Schváleno. Hmm, nejsme rozdělení. Je to 50 pro, proti 9. Druhá část pro, proti, zdrželi se, to také prověříme, 2. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. No a nyní závěrečné hlasování. Zahajuji toto hlasování elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Končím toto hlasování. A je to zamítnuto. Nyní se dostáváme k návrhu zprávy a e, pan Turmes e, e, má technickou poznámku. Já jsem chtěl tedy stáhnout své jméno z, této, z tohoto. Nyní, i když jste to zamítli, tak já myslím, že ty autobusy musí být do budoucna elektrické a nebo vodíkové Eh, možná, že jsme se tady nezhodli, eh, možná, že já už jsem ztratil schopnost eh, vyhrávat zoufalá hlasování a proto raději odcházím. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Turmese, děkuji, Klode. Nyní se dostáváme k návrhu zprávy k tím se e, e, ruší e, předchozí legislativa ve věci investičních projektů energetické infrastruktury v rámci Evropské unie. Spravodajkou je paní Barbara Kapel. A nyní budeme hlasovat an blok 2, pozměňovací návrhy jedničku a dvojku. Kdo je pro? proti. A pardon, toto má být hlasování po jménech. Máte pravdu. Jde o zamítnutí návrhu komise. Takže hlasujeme po jménech. Končím toto hlasování. Je, to zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro proti, zdrželi se. Zamítnuto číslo 4 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Závěrečné hlasování po jménech. Je to zahájeno toto hlasování a končím hlasování. Je to schváleno. Blahopřejeme paní zpravodajce. Nyní první pozdělací návrh memorandu o spolupráci mezi USA a Evropskou unii. Naším zpravodajem je pan Paxas a hlasujeme elektronicky závěr toto hlasování. Končím toto hlasování. A je to schváleno. Děkuji vám, kolegové. Další zpráva pana Ronda se Paxase a to je prodloužení platnosti o vědecko-technické spolupráci mezi EU a vládou USA. Elektronicky hlasujeme. Závěr toto hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Schváleno podobným výsledkem. Eh, blahopřeji. A nyní poslední hlasování pro dnešek a je to uzavření dohody o spolupráci mezi EU a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru. Eh, zpravodaj Jiří Buzek a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji vám. Sváleno. Tím jsme se dostali ke konci našeho hlasování. No a pamatujte, že, máte, že máme mnoho práce. Návrhy zpráv bychom měli všechny dokončit do 10. července, čili je tady toho hodně. A samozřejmě výjimkou je rámcový program, kde je termín 19. červenec. Takže jinak je to tedy 10. červenec, je to opravdu hodně. Děkuji. A nyní budeme pokračovat v programu, ale až za tři minuty. Prosím, neodcházejte. A prosím, musíte dostat mým očekáváním. ladies and gentlemen. Uh, Dámy a pánové, eh, Vítám pana Dominika Ristoryho. Eh, vy jste naším stálým hostem v Evropském parlamentu, takže eh, pokračujeme tedy v obvyklé situaci a nyní budeme pokračovat v našem programu bod Nástroj pro propojení Evropy a měli bychom dostat informace o vyjednávání. Bude to eh, poslední bod před přestávkou na oběd. A náš kolega Miroslav Poche by nám měl dát informace o vyjednávání ohledně energetické účinnosti ale možná o tom nejste tak úplně dobře informován, ale já bych chtěl říci, že energetická účinnost už je téměř eh, hotová. Eh, takže to souvisí s eh, E, Štrasburkem a museli, protože se to nebude moci stihnout během Štrasburku, tak se to bude muset odložit a náš e, kolega Miroslav Poche tady je a on je součástí neustálých vyjednávání s radou. A pro něj by bylo dobré moci vám říci nyní, několik slov o vyjednávání, nyní tedy ne až za hodinu, protože on by se rád vrátil na radu a diskutovat eh, s komisí a radou o všech podrobnostech. My bychom rádi ukončili vyjednávání do eh, sedmi hodin dnes večer, eh, protože dnes večer v sedm hodin začneme se zprávou governance a měli bychom ukončit eh, vyjednávání k energetické účinnosti do sedmi hodin před eh, governance. Eh, je to tedy velmi náročné a také budeme pokračovat ve vyjednávání o obnovitelných zdrojích energie a za to je odpovědný náš kolega Blanco López. Máme tady další věci, které potřebuje ještě vyřešit, proto bych nyní chtěl Eh, požádat kolegu eh, Miroslava Poche. Vůbec to nesouvisí s naším eh, fotbalovým šampionátem tentokrát. Miroslave, prosím, můžete podat zprávu stručně o vyjednávání? Tři minuty. Dvě minuty. Dobré ráno, kolegové Jerži. Děkuji, že jste posunul ten můj bod. Chtěl bych vás informovat o situaci, pokud je o energetickou účinnost. Já e, e, Vítám dohodu, které jsme dosáhli na technické úrovni, e, co se týče téměř všech technických a politických otázek od únoru. A velmi si vážím vyjednavacího úsilí ze strany parlamentu a komise s cílem nalézt eh, kompromis. Máme tady ještě tři zbývající věci, které potřeba projednat Eh, článek 7, eh, ambiciozní cíle EU a potom to, co je v článku 3 ohledně primární a konečné energie. Během eh, posledních týdnů, především potom, co 11. června se sešli ministři pro energetiku, tak pozice obou institucí se vyvíjela a my už se blížíme přijetí možností akceptovatelného kompromisu na půdě předsednictví eh, minulou středu. Bohužel zatím jsme nedosáhli eh, konečné dohody, i když obě instituce se eh, si přiblížili pozice. Ale v koneč, na konci jsme tedy nenalezli kompromis, pokud je o politické otázky, tak aby to mohlo být akceptovatelné pro obě instituce. Ale Hned po eh, mých slovech začneme další kolo vyjednávání a já doufám, že dosáhneme dohody, kde bude dostatečná úroveň ambice, pokud je o článek 7 eh, a hlavní cíle EU. Co se týče hlavních cílů EU, tak eh, si myslíme, Eh, že můžeme nalézt dohodu, pokud jde o 42,5-43 u těch eh, cílů nezávazné povahy. A v obou případech eh, obě instituce tam musí zavést revizní klauzuly, kde by se přeskoumaly tyto cíle v období po roce 2023 a později. A co se týče článku 7, tak doufám, že dosáhneme dohody, pokud jde o roční úspory, kterých mohou dosáhnout členské státy pro, po roce 2023. 2020. A e, jedná se o úspory 0,7 a doufáme, e, že dosáhneme kompromisu a zvýšíme to na 0,8 až 0,9 Tady existuje rozdíl mezi e, pozicí parlamentu a rady a tento rozdíl je ale malý, takže doufám, že dnes budeme schopni dokončit vyjednávání a tím pádem budeme moci pokračovat i s problematikou governance. Ano, máme tedy eh, před sebou eh, tři eh, trialogy, a to jen dnes. Governance, obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost. Chtěli bychom dokočit všechny tři dnes večer nebo zítra dopoledne do pěti, do čtyř ráno. Nevím, my jsme ochotni tam sedět, dokud to se nedokončí vyjednávání ke všem těmto třem tématům. Dnes, zítra večer a 27. června eh, začneme s návrhem trhu s elektrickou energií 27. Eh, eh, přeskum směrnice 28. To znamená Acer a připravenost to ponecháme rakouskému předsednictví. To už nestihneme, takže rakouské předsednictví doufám v červenci. Já jsem e, požádal rakouské předsednictví, aby s tím začalo v červenci, tedy připravenost na rizika a ACER. A proč je to tak důležité, vážení přátelé? E, veškerá tato e, problematika, aby byla v našem programu. Eh, energetická unie eh, společně se směrnicí o plynu. Eh, to je součástí naší energetické unie. A protože bychom měli začít vyjednávání asi v listopadu o rozpočtových otázkách, a protože máme 12 legislativních návrhů k vyjednávání od začátku prosince, Začneme s rakouským a s rumunským předsednictvím. Měli bychom dokončit tedy eh, veškeré záležitosti, které souvisí s energetickou uní co nejdříve, protože eh, eh, jinak nebudeme moci dostat naším rozpočtovým odpovědnostem. Děkuji Miroslave a tvým kolegům, také panu Blanco López a pan kolega Turmens, který má eh, na starosti governance, uvidíme tedy v 7 hodin, jak to bude a všichni budeme tedy tvrdě na tom pracovat, abychom to dnes eh, či zítra dopoledne eh, stihli. Ještě jednou děkuji Eh, Miroslave. A nyní bod eh, číslo 16. Nástroj pro propojení Evropy v oblasti energetiky jako součást nově přijatých víceletých legislativních programů. A pan generální ředitel Dominik Ristory z Evropské komise toto téma eh, představí. Eh, je to součástí eh, dlouhodobého rozpočtu EU pro období 2021 až 2027. Nedávno Evropská komise eh, navrhla přistoupit k obnovení nástroje pro propojení Evropy, CEF, to se tedy týká oblasti dopravy, energetiky a digitální oblasti. Eh, a my jsme tedy za tyto oblasti odpovědní. Eh, co se týče eh, odvětví energetiky, počítá se s 8,7 miliard, je to tedy téměř 9 miliard euro s cílem podpořit investice tak, aby se podpořil vnitřní trh s energií a aby se podpořil přechod na jiné druhy energií v souladu s cíly našeho balíčku pro čistou energii. A to se týče všech všech evropských návrhů. A e, generální ředitel e, byl pozván, aby e, představil část, která se týká energie tohoto návrhu o obnoveném nástroji CEF. Pane generální řediteli, je tato věc pro nás velmi důležitá Eh, chceme vidět, v čem spočívají vaše plány a jak nahlížíte na nástroj pro propojení Evropy během příštího období. Tato diskuze je pro nás velmi důležitá, protože my bychom chtěli obecně řečeno eh, dokončit energetickou unii a také digitální unii, ale ta energetická unie je pro vás eh, vaší hlavní pravomocí na vašem ředitelství DGNR. Děkuji, pane předsedo, vážení europoslanci. Eh, my pracujeme tedy za plné rychlosti, abychom eh, v Evropě měli co nejvyspělejší regulační rámec pro energetickou politiku za podpory Evropského parlamentu a především díky podpoře vašeho výboru. Ale zároveň je důležité, abychom měli na zřeteli, že regulační rámec a energetická infrastruktura by měly jít do ruku v ruce. Je téměř nemožné dosáhnout eh, dobrých eh, eh, výsledků, aniž bychom spravovali energetickou infrastrukturu a regulační rámec. A toto platí v případě, když uvažujete o všech klíčových prioritách pro eh, energetickou politiku, třeba bezpečnost, energetickou. Určitě si pamatujete, jak to bylo eh, v roce 2009, kdy došlo k té velké krizi s plynem. A to bylo velmi eh, důležité v kontextu diverzifikace pro zabezpečení dodávek energie a že se musíme zaměřit na zranitelnost mnoha zemí, především ve střední a jeho západní Evropě, ale také na západě Evropy a ve východní Evropě. A to rovněž platí, když uvažujete o všech aspektech souvisejících s hospodářskou soutěží, protože eh, integrovaná eh, síť přinese, přinese větší konkurenceschopnost, ale také eh, lepší ceny. A totež stále více platí, eh, když uvažujete o udržitelnosti. Eh, především, eh, co se týče výzvy spočívající v integrování velkého podílu obnovitelné energie. A to je velká výzva, pokud jde o trh, ale také pokud jde o zabezpečení dodávek, co se týče především evropského trhu. A dovolte mi říci, když eh, Portugalsko v březnu vyprodukovalo více než 100% eh, z obnovitelných zdrojů energie, bez eh, společné zprávy sítě se Španělskem by toto vedlo k mnoha problémům, tak aby se mohla zachovat stabilita sítě. A stejně tak, když vezmeme v potaz eh, všechny tyto aspekty, tak komise eh, navrhuje nový eh, nástroj pro propojení Evropy. Máme tam novou obálku, kde je 8 65 miliard, které navrhujeme pro energii, což představuje téměř zdvojení energie v rámci CEF ale musím říci, že toto je potřeba samozřejmě zlepšit. Samozřejmě nyní nastal čas, abychom zaktualizovali a přeskoumali priority. Na začátku mého proslovu jsem hovořil, eh, jak komplikovaná situace je v oblasti plynu a jak je důležité eh, zajistit dostatečnou úroveň diverzifikace. Diverzifikace dodavatelů a diverzifikace tras a konsolidace chybějících eh, propojení plynové infrastruktury eh, probíhá a eh, velký důraz je klade na inovaci. Novou prioritou bude zaměřit se na projekty elektrické energie, stejně tak jako nový prostor pro eh, pokrytí eh, projektu zdrojů obnovitelné energie v rámci přeshraničního významu. Což znamená, že nyní se můžeme více soustředit na naše úsilí, eh, pokud je o budoucí vynakládání prostředků, které by se mělo jasně zaměřit na chybějící propojení elektrické energie, protože zatím máme 10 členských států, které jsou pod 10% eh, propojení v Evropě. A eh, proto je velmi důležité, abychom nestratili ze zřetele, že pokud nyní eh, představujeme nebo vzhledem k tomu, že velké ekonomiky dosahují 30 eh, eh, energie z obnovitelných zdrojů. Během příštích deseti let to bud, už to bude činit více než 50 Důsledkem čehož bude se zvyšovat eh, potřeba dovozu a vývozu elektrické energie. Protože, jak víte, tato, tady tato Eh, výměna, která záleží na kapacitě výroby, protože v některých zemích mají spíše eh, větrnou energii nebo z vodních elektráren a eh, závisí na offshore a onshoreové elektřině. Naše analýza je velmi jasná. Nemůžeme zůstat v Eh, na současné úrovni podílu výměny přeshraniční energie. A v tomto kontextu bude klíčové ukončit určitou neakceptovatelnou situaci. A to platí, když si uvědomíte, že máme tři členské státy, Eh, které závisí na ruské síti. Eh, tyto eh, země vstoupily do Evropské unie v roce 2004 a nyní my pracujeme ve dne a v noci se třemi pobaltskými zeměmi a s Polskem, tak abychom nalezli správnou cestu, abychom dosáhli eh, synchronizace eh, pobaltských zemí eh, vůči ruské síti a také co se týče synchronizace s kontinentální sítě. A to bude zásadní prioritou. Ale také víte, jak to vypadá s tou specifickou situací, která je na Pirinejském poloostrově. pokud jde o provádění nových projektů, tak tím se dosáhne úrovně nad 8%, eh, co se týče propojenosti mezi Španělskem a Francií. To bude zcela zásadním krokem. A eh, pracujeme na tom, abychom rychle uspořádali eh, summit, kde by byl francouzský prezident a Eh, předseda španělské vlády, předseda Evropské komise a také zástupce Portugalska. To jsou věci zcela zásadní a já jsem přesvědčen, že budeme dále eh, trvat na zvýšení úrovně propojenosti, nejenom pokud jde o těch 10 do roku 2020, protože téměř všechny členské státy dosáhnou této úrovně, kromě jednoho či dvou členských států. Ale pokud půjdeme nahoru na 15% propojenosti, tak to bude eh, tedy představovat celá zásadní nový krok. Ale jak už jsem řekl, my také navrhneme, tak abychom mohli zareagovat na naši diskuzi a také zareagovat na to, po čem Eh, volal parlament eh, v usnesení ze 14. března roku 2018, tedy prodloužit eh, nebo rozšířit CEF, aby tam bylo, byl přeshraniční rozvoj energie z obnovitelných zdrojů. Co se týče směrnice o obnovitelné energie, a to ví zpravodaj, který to měl na starosti, že my jsme chtěli mít velký trh, který by šel nad rámec hranic protože se snižují náklady a e, to je opravdu neuvěřitelné, čeho jsme byli svědky během posledních dvou let. Protože před dvěma roky a půl, když jsme zahájili iniciativu pro Severní moře, tak tam jsme měli určitou hodnotu pro offshore a dva roky poté a několik měsíců poté EPO, tak e, pobřeží e, představuje e, ne více než 60 MW. Takže ty náklady jsou 60 MW. Takže to se týče této diskuze. Nyní jsme tedy v situaci, kdy inovace jsou velmi důležité a ilustrují kapacitu, jak přicházet s opravdu eh, konkurenčně schopným přístupem v případě obnovitelné energie, platí to v případě solární energie, ale také v případě větrné energie, včetně onshore. A není náhodou, že Evropa si zachová svoji vedoucí e, pozici, pokud je o technologii v případě těchto zařízení. To je zcela zásadní. A my budeme na tomto pracovat. Budeme vyvíjet e, technologie, které souvisí s e, prováděním během příštích měsíců, ale my vidíme, že skutečná kapacita tedy spočívající ve zvýšení této kapacity, tak abychom využili této nové příležitosti. A to se bude zakládat na zvýšené úrovni, úrovni regionální spolupráce. Všichni víte, že mechanismus eh, pro regionální kapacitu je velmi důležitý. To probíhá všude v Evropě. Já jsem eh, hovořil o situaci, která je mezi Španělskem a Portugalskem, ale mohu eh, hovořit i také eh, o impulzu, který existuje ve střední a východní Evropě. Mnozí to nevidí, ale v mnohých z těchto zemí bylo eh, dosaženo cíle pro obnovitelné zdroje energie pro rok 2020. Také budeme pracovat v jiných oblastech, třeba v Polsku, v Pobaltí, tam probíhá velmi eh, důležitá diskuze a vy jste tam byl přítomen. V případě eh, Katovic eh, tam došlo ke setkání v minulém měsíci. A je to tedy důležité i pro jeho západní Evropu. To je velká výzva a pomocí tohoto návrhu, který je dobře vybaven, tak komise bude sledovat další vývoj, pokud jde o víceletý finanční rámec a budeme v úzkém kontaktu, tak abychom mohli trvat na eh, hlavních eh, prioritách. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto prezentaci a nyní bych začal se zpravodajem pro CEF, což je paní Virkunen, naše zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Tak já chci poděkovat panu generálnímu řediteli Ristorimu za prezentaci. To je pro Evropu významný program, program, ale i pro výbor ITRE, protože naším cílem je také posílit konkurenceschopnost pracovní místa v Evropě a víme, že v této oblasti eh, tento nástroj byl úspěšný. A teď se zaměřujeme na energetiku a digitalizaci. Zde ve výboru spolupracujeme s výborem TRAN. Bude to společná zpráva mezi výborem TRAN a výborem ITRE. Takže to nás čeká hodně zajímavé práce. A samozřejmě jednou z priorit také pro parlament a pro výbor pro průmysl právě bylo vytvořit energetickou unii a samozřejmě my chceme mít velice efektivní, udržitelný trh v Evropě. To bude také velice podstatné zde, jak víte. A já si myslím, že priority, mm, mm, tak jak právě to prezentoval generální ředitel, tak ty jsou hodně v souladu právě s diskuzemi, které jsme vedli ve výboru ITRE. A my jsme si řekli, že by v Evropě nemělo existovat, eh, eh, neměla existovat tedy místa bez propojení, pokud chceme mít jednotný trh s energiemi. A teď je třeba se zaměřit i na eh, to, že je třeba propojit sektory mezi sebou, protože jedna z myšlenek nástroje CEF je, když všechno chceme propojit, tedy energetiku, dopravu a digitalizaci, tak potom také eh, musí to mít i synergický efekt eh, v oblastech, jako jsou alternativní paliva, a respektive infrastruktura pro infrastrukturu, inteligentní sítě, 5G a potom i eh, mm, další sektor je tedy mobilita, automatizovaná mobilita. Takže to se netýká pouze energetiky, ale mobility, digitalizace a je třeba se na to podívat průřezově. Domnívám se, že výbor pro průmysl podporuje tu obecnou úroveň priorit, tak jak řekla komise k tomuto balíčku a nyní nás čeká intenzivní týden, poněvadž bychom měli připravit návrh zprávy spolu se spolu zpravodaji. Eh, máme tak tři, čtyři týdny na to a poté jsou dovolené. A takže vidíte, že je to i prioritou výboru. Chceme efektivně to dokončit a vyjednávat již na podzim. Ráda si vyslechnu i představy kolegů zde ve výboru a budeme se těšit na zajímavé diskuze, které nás čekají, protože víme, že i od nás jsou velká očekávání na trhu, především v těch zemích, kde chybí propojení, takže tam čekají na nové investice do zabezpečení dodávek energií a zde ta efektivita trhu je důležitá, tedy dobře spolupracující sítě v Evropě. Děkuji a nyní stínoví zpravodajové za SAD má slovo paní Kopronaty. Děkuji. To je velice zajímavý návrh, velice je to pozbudivé, za to děkuji, ano. A jak bylo řečeno, tak eh, ta digitalizace, to je také naše téma, jak jsme řekli, a my pracujeme s výborem TRAN, eh, Eh, protože to se týká, eh, tato eh, tematika energetiky a digitalizace se týkají dopravy. Víme, že i klima, klima, to je téma velice aktuální, hlavně příští rok, kdy se očekává celá řada celosvětových důležitých setkání. Evropa musí plnit své závazky vyplývající z pařížské dohody a musíme tedy urychlit i tuto činnost na boj proti změnám klimatu. Eh, eh, ráda bych hovořila o detailech, eh, jak tedy vypadá to číslo 65%. To jsou ty výdaje spojené s bojem proti změnám klimatu, tato povinnost, takže uvidíme zde v parlamentu a také i vítám i ty finance vyčleněné na přeshraniční obnovitelné zdroje. Tady říkáme, no je to lokální, ale když se podíváme na eh, ty možnosti sítí, přenosových sítí, tak eh, to není tak lokální. A elektřina jako priorita, ano, když se podíváme na ty kalkulace, které máme, o kolik lze vše zlepšit, eh, a mm, takže v některých zemích elektrifikace dopravy, Eh, sníží emise o 30 v jiných zemích jinak. Ono to závisí na tom, jak se nahradí elektřina jinými formami a jaké jsou vůbec energetické potřeby v dané zemi. A nezapomínejme na vytápění a další věci. Když budeme nadále vytápět eh, na základě eh, fosilních paliv, tak asi nikdy a nepřejdeme na jiné formy, tak to bude těžké potom plnit cíle. Vím, že nyní eh, ten, máme připraven ten první balíček čisté energie a já doufám, že parlament spolu s radou budou plnit své závazky a především pokud jde o ty regionální trhy. My to víme, ve Skandinávii ono to funguje. Eh, funguje, pomáhá to po Baltí, Estoncům například, kde jim klesly, klesly ceny takže to je hezký příklad spolupráce. Budu se těšit na naši plodnou spolupráci. Děkuji. EKR. Pan Česak, prosím, kolego, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu řediteli za provedenou analýzu. Já bych chtěl začít gratulací komisi že se jim podařilo udržet podobný rozpočet jako v minulém mandátu. Víme, že víceletý finanční rámec jsou základem. To je základ, eh, který eh, je jedním z nejefektivnějších eh, nástrojů který drží Evropu pohromady a určitě by měl zůstat zachován, pokud se týče eh, významných, eh, významné infrastruktury v oblasti energetiky. Já bych chtěl připomenout ten důležitý projekt a to je Balcký plynovod. Nyní hovoříme intenzivně o Nord Streamu 2, eh, případně za případně závislost na Rusku, tak tady je skutečně třeba podpořit tento projekt. Mám několik otázek. V Bruselu se debatuje o elektromobilitě a vždy končíme stejnými otázkami. Jestli tedy nejdříve se zabývat rozvojem příslušné infrastruktury pro tato vozidla a, a nebo tedy se skutečně zabývat hlavně tím elektromobilem. Já si myslím, že prioritou by teď měly být zejména eh, nabíjecí stanice. Samozřejmě měli bychom podpořit jejich tržní uvádění, ale myslím si, že Eh, jak to říká komise, v českých zemích se to zatím v tomto směru ještě moc neudálo. Pan ředitel vlastně hovořil o tom, že eh, k největším problémům patří náklady na tyto dobíjací stanice. Čili jak může CEF stimulovat eh, jak veřejné, tak soukromé investice do těchto nabíjecích bodů. Další otázka se týká synergie. Můžete říci, co se tedy udělalo pro to, aby se zintenzivněla spolupráce napříč odvětvími? Mě by velice zajímalo téma rozvoje inteligentních sítí, které jsou naprosto zásadní eh, pro eh, lokální sítě, také v souvislosti s rozvojem elektromobility. Ale eh, můžeme také hovořit o té digitální části doběcích stanic. Také mě zajímalo, eh, jakým způsobem chce Evropská unie eh, napojit, nebo propojit formy jako Connecting Europe a třeba eh, Horizont Evropa a podobně. Další bod je budování síti mezi baltskými státy a Polskem. Jak je možné tedy propojit Evropu prostřednictvím interoperability sítí předhraniční? A další věc, nevím, jestli se plánuje eh, podpora posilování eh, plynových eh, sítí v členských zemích, zejména tam, kde je závislost na zahraničí. Často hovoříme o obecných problémech, přičemž jde o konkrétní problém v jedné zemi. Ano, děkuji vám, pane kolego, za otázky, za myšlenky a kolega Petersen za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Dominikovi za e, projev, za připomínky. Vítáme to, že více se zaměřujete na plnění cílu podle pařížské dohody. 5,3 na 8,5 miliardy, tedy to zvýšení to na 8,7 miliardy, pardon, to podporujeme, protože to je velice dobrá oblast, kde lze propojit soukromé a veřejné investice. A 60 nového rozpočtu se CEF právě bude na snižování emisí CO2. A já si myslím, že tady je třeba být více ambiciozní. Zcela souhlasíme s tím, že je třeba zlepšit i přeshraniční infrastrukturu a snižovat překážky integrace. A především 22 obnovitelné, obnovitelných zdrojí, zdrojů v mixu. A tady teď kritičtěji dovolte. Pokud chceme dosáhnout eh, toho, že do roku 2050 budeme bez uhlíková společnost, tak musíme dát před prioritu elektrické infrastruktuře a máme zde zprávu z července 2017, která říká, že 65 investic do přenosových sítí se právě plánuje v oblasti elektřiny a pouze za tohoto předpokladu splníme ambiciozní cíl. Články 7, 9 a 13 hm, nového nařízení CEF, tak tam se stanoví obecná kritéria a tam se uvádí, pokud to chápu, že do prosince 2019 komise přijme delegovaný akt, který bude upravovat eh, soubor kritérií podpory Navrhuji tedy, aby komise zreformovala stávající soubor kritérií, které se specifikují v článku 14 eh, stávajícího nařízení CEF. A mm, tato kritéria umožňují příliš mnoho investic do fosilních paliv stále. A podle mého soudu nová kritéria musí reflektovat <clears throat> nutnost snižovat emise CO2 a závazky z pařížské dohody a samozřejmě vzít do úvahy i snížené náklady na obnovitelné zdroje, protože ty náklady se snižují od roku 2013 a pouze poté CEF bude podporovat klíčové principy energetické unie. Budu se těšit na vaše připomínky, pane Ristory. Jak to vidíte s reformou souboru kritérií, tak abychom splnili všechny ty cíle a splnili závazky, které jsme na sebe vzali. Děkuji a další řečník za zelené je kolega Marcelesi. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu generálnímu řediteli za vysvětlení a myslím si, že návrh vypadá pozitivně obnovitelné zdroje a přeshraniční spolupráce a synergie mezi těmi různými sektory a zde ta kombinace, kterou chcete udělat mezi těmi různými fondy, ať je to EFSI, ať jsou to strukturální fondy nebo Horizont, program Horizont. Možná tady ještě další taková kritičtější část, eh, která se týká návrhu. Za prvé, eh, tedy Evropská komise se příliš zaměřuje na plyn a e, samozřejmě mm, má se zaměřit na projekty společného zájmu a také návrhy infrastruktury, které se týkají mm, těch, e, já bych řekl, karbonových produktovodů. Tady máme velké pochybnosti o tom také a to propojení, které zde navrhujete, takový příklad eh, v Biskaja, takže tam máme velké pochybnosti, které se týkají ekonomických nákladů, to, které to bude mít pro Španělsko a především mm, je tam pochybná ta transparentnost samostatnost. Máme zde tedy ty, eh, třeba Baskicko, tedy ty se, eh, nebo Akvitány, eh, tam tedy chtějí to propojení, ale to propojení nemůže být za každou cenu, jakýmkoliv způsobem. A potom máš návrh. První se týká 10E toto nařízení je z roku 2013, ale v roce 2013, no, eh, tam mm, ještě nebyla pařížská dohoda, takže my nechápeme, proč se to nenovelizovali, toto nařízení. A by byl aktuální podle pařížské dohody, protože se změnily věci od té doby. Já se ptám, kdy a jak hodláte zrevidovat, novelizovat toto to nařízení. A za druhé, Evropský parlament při poslední revizi CEF tak se vyjádřil v tom smyslu, že většina projektů se musí věnovat elektrickým koridorům. No, na, eh, já vím, že vy jste několikrát ústně se k tomu vyjádřil, k těm, mm, těm procentům, 90%, 75 až 90%, tak se to komentovalo, ale nic na papíře. To je zatím takové selhání trochu, protože je třeba to na papír, abychom věděli, o jakou úroveň nám jde. Možná eh, k tomuto tématu se ještě konkrétně vrátíme. A potom climate mainstreaming, toto téma. Zde my si myslíme, že to procento, které navrhujete, je nedostačující 24 to bude eh, důležité eh, po, důležité po Paříži a zde do budoucna. Eh, jak to vypadá? Zatím nejdeme tou cestou, pokud jde o to snižování teploty, tedy 1,5 stupně jsme chtěli, takže je třeba více posilovat climate mainstreaming, aby tedy to téma klimatu bylo průřezové. A 2024 tedy se sejdou mm, příslušní se představitelé světa kteří budou právě o tomto hovořit. Takže to je třeba reflektovat. Děkuji. A takže to jsou stínoví, byli stínoví a teď další řečníci, ostatní kolegové, paní Berša. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr... Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Restory, za skvělou zprávu. Já si myslím, že dát 9 miliard pro CEF, to je velice dobrá zpráva a já se soustředím na energetiku, zejména elektřinu. Říkáte, že 10 eh, eh, v deseti zemích ty interkonektory, tam je jich méně než 10%. Eh, musíme říct, já nevím, jestli stačí 15%, tak to nevím, možná se je to taky trošku málo, protože když se podíváme na evropský trh s elektřinou, potřebujeme obrovský likvidní trh musíme se také eh, zaměřit na trh tak, aby fungoval přeshraničně. A proto ty interkonektory, to je vlastně jenom polovina eh, věci, polovina problému. Musíme také se dívat, eh, k čemu se ty interkonektory, k jaké síti se připojují. Jsou členské země také ochotny přijímat elektřinu z jiných zemí a Eh, pak je distribuovat. A já myslím, že toto je otázka, kde odpověď zní decentralizované sítě. Ano, interkonektory výborně, ale teď jde také o to, aby ta síť, na kterou se napojují, aby byla schopna s tím pracovat. A toto je otázka ochoty členských zemí a ta mě zatím chybí u některých zemí. Chybí mě eh, ochota je dále rozvíjet. A toto je třeba, aby tady komise něco e, udělala, poněvadž jinak budeme mít obrovské kapacity na hranicích, ale na nic. Děkuji, paní Grostet. Merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord... Děkuji. Nejprve já chci poděkovat Dominikovi, Ristorimu, e, poděkovat za vynikající práci, která je užitečná tady pro nás především a zde propojení mezi členskými státy. Ano, lepší oběh energie, to je důležité. A eh, proto, aby eh, to bylo proveditelné, schopné, tak musí být eh, k střednědobě i dlouhodobě rentabilní. Takže analýza hm, nákladu a výhod těchto projektů, to je zásadní předem udělat. A možná se mýlim, ale mně se zdá, že moc se to nebere v potaz. Můžete nám říct, tedy, jak realizujete tuto analýzu nákladu a výhod, když vybíráte ty projekty a nemyslíte si, že bychom měli tu analýzu posílit ještě vůbec předtím, než se dostane ten projekt na seznam projektů společného zájmu, tak abychom skutečně financovali projekty do budoucna, které budou skutečně rentabilní. Děkuji. Kolik Blanco López. Děkuji vám, pan kolega Banko López. Děkuji. No, pane předsedo, já si myslím, že program CEF je vynikající program, eh, který je propojený s energií a to je věc nutná, propojit to s energií a především pokud chceme vybudovat eh, energetickou unii Eh, která musí posílit autonomii, soběstačnost a tudíž menší závislost. To znamená, tak o to jde v, těch, v tom propojení. To je přece cíl propojení sítí. Eh, a to je cíl, hm, který jsme měli, když jsme pracovali, a já zde děkuji eh, komisi za vynikající práci a za dohody, ke kterým došlo které se týkají ambiciozní směrnice o obnovitelných zdrojích, protože to bylo nezbytné, abychom propagovali čisté energie, což je motor naší nezávislosti, energetické nezávislosti EU. A na poslední chvíli jsme proto zavedli, tam předložili pozměňovací návrh, abychom garantovali nezbytné propojení které eh, budou eh, se týkat eh, čistých energií. Proto vítám tuto iniciativu a já myslím, že zde je třeba posílit tento cíl, který máme všichni my Evropané, to znamená být autonomnější a zároveň propagovat budoucí energie, tedy čisté energie. Děkuji. Kolik Edward Morteo. Merci, Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, panu Ristorimu. Já jsem rád, když jsem slyšel, že vaše priorití je propojení a především elektrifikace. No to je dobrá věc, ale jak víte, opět zde eh, je zde tedy G7, tedy běda poplach, protože tady nerespektujeme COP21 a máme zde eh, je, projekty společného zájmu, které se týkaly především plynu přece a eh, i francouzský regulační orgán nám říká, že plynovod eh, a to propojení mezi Francií a Španělskem, že je naddimenzován, předimenzován a no, Eh, takže peníz, peněz ale není dostatek přece, to je vzácná komodita, to nemůžeme tak házet oknem na tyto investice, které nikomu neslouží ani evropským občanům. Ti nás budou vinit, že jsme špatně použili peníze, protože tady máme jiné priority. A naléhavé je především chránit klima. A velice správně říkáte, že máme státy, které mají velký sklus, pokud jde o obnovitelné zdroje a já vím, že to nespadá do vaší kompetence, ale například možná je třeba více pomáhat regionům, které třeba některé z nich nejsou tak ambiciozní jako centrální vlády. A tady e, e, je ten velký potenciál obnovitelných zdrojů, které je třeba rozvíjet a ty právě financovat. Děkuji, kolega Kloturmes. Děkuji Dominiku, děkuji komisi a celému týmu za tento návrh. Já si myslím, že hlavní problém eh, jsou vlády. Vlády, které budou chtít eh, ještě oklestit, okle, to, co jste navrhli. A proto je třeba udělat dvě věci, abychom se tomu vyhnuli. První věc, a děkuji zde zpravodajce, paní Ferkunen, že to zmínila, je třeba eh, tomu dát průmyslovou dimenzi. Evropa se Siemensem, ABB, eh, s těmi startupy, mm, které třeba eh, pracují na těch nabíjecích stanicích pro elektromobilitu. Takže tady je třeba mm, je podporovat a vytvořit budoucí trh eh, digitalizace, mm, energie, to je třeba propojit. A druhý nejlepší prostředek, jak zabránit tomu, aby vlády nesmetly návrh ze stolu, je třeba Eh, si říci, dobře, Portugalsko, Španělsko eh, budou čistými eh, vývozci čisté energie do střední Evropy, proto je třeba mít infrastrukturu a je třeba tedy se odpojit od Moskvy v tomto. A dobrá zpráva je, že jeden z projektů, a já tady vítám, to, co udělala polská vláda, že tady mezi Litvou a Polskem bude kabelové spojení a tam se připojí ty eh, eh, přímorské větrné elektrárny na to. Takže Estonsko má obrovský projekt právě na tom mořském pobřeží na Baltu a eh, chce propojit se s ostatními Eh, eh, sítěmi, protože tam eh, to je energie, která není tak drahá. Třeba i Rumunsko. Rumunsko také mm, má tedy tyto, tuto větrnou energii, mm, a, mm, takže, ale a vyváží. Ale tady jsou obro, je obrovský potenciál na severu, u Baltu. A teď, až se rozvedeme s, velkým, s Velkou Británií, tak tam je projekt Dogbank. Já nevím, stali jste to pochopili, ale uh, mezi pěti zeměmi existuje tedy e, moře, kde třeba je jenom, e, kde to moře není hluboké, jenom 30 metrů, takže tam lze tedy vybudovat ty větrné elektrárny. Je třeba mít konkrétní cíl, projekty, které budou zajímavé pro vlády a tak potom určitě získáme jejich většinu pro rozpočet. Sillo. Muchas gracias. Eh, paní Del Castillo, eh, děkuji vám, pane Ristori, za to, že jste přišel mezi nás. Já bych eh, chtěla znovu zdůraznit, tak jak během diskuzí, tak jak jsem o tom hovořila při předkládání pozměňovacích návrhů a také co se týče diskuzí, kdy jsme hovořili o elektrické energii a propojenosti. François. Eh, François eh, hovořila o tom, že se musíme podívat na to, eh, jaké užitky z toho máme a jaké náklady tam jsou. A na jedné straně náklady a okamžitý efekt. Na to se nemůžeme pouze omezit. Musíme se podívat na dlouhodobější výhled. A v tomto smyslu si myslím, že je zcela zásadní, abychom napojili eh, rozvoj propojenosti s plněním cílů. Čím větší ambice bude v oblasti obnovitelných zdrojů energie, čím větší ambice bude v oblasti emisí, tak tím bude potřebnější především v těch oblastech, jako je Pyrenejský poloostrov, kde existuje jasný deficit propojenosti. Protože, jak řekl Klod Turmes, budeme čistým vývozcem, tak my potom nebudeme vývozcem ničeho, protože nebudeme moci e, navýšit to na ty vyšší cíle prostřednictvím snížení přes obnovitelné zdroje energie, protože to potom, e, potom není e, odbyt. Co se týče všech projektů společného zájmu, tak toto je velmi zásadní. Bylo by to příliš omezené když bychom eh, se na tento projekt eh, dívali pouze ve krátkodobém horizontu. Eh, Takže, pane generální řediteli, je to na vás. Já vám děkuju, děkuji vám za všechny komentáře. Eh, řekl bych, že eh, každopádně eh, chceme tady budovat různé mosty mezi energetikou, dopravou, digitalizací. To je součást mobilizace a měli bychom tedy umožňovat jaksi to, co se tady děje. Máme projekty už mezi Francií, Španělskem, Portugalskem a podobně. Také eh, budeme eh, ti eh, nabízet tedy spolupráci napříč odvětvími. My fungujeme už eh, v tomto eh, smyslu dlouhodobě. Eh, zásada je nejednou tedy zvyšovat efektivnost sítě, ale také bezpečnost. Jde o to, abychom okamžitě zjistili vznik jakýchkoliv incidentů a efektivně tedy spolupracovat. Máme kritickou energetickou infrastrukturu a tady ta skutečně musí zůstat bezpečná z hlediska kybernetické bezpečnosti. Ale máme tady také souvislost mezi energetikou, dopravou, digitální oblasti, ale také strukturálními záležitostmi. Ehm, elektřina bude skutečně eh, reálnou prioritou v kontextu nového CF. E A to eh, já děkuji vám, pane Matene. Já si myslím, že my bychom měli dospět na úroveň nejméně 85-90 pokud se týče elektřiny v těch eh, obnovitelných zdrojích. Myslím tedy eh, jako financí 85-90 my jsme tady udělali hodně, pokud se týče plynu, to samozřejmě bylo nezbytné po krizi. Eh, tak že my jsme tady měli, že vlastně zejména Sofia a Bratislava byly byli tedy opravdu eh, v tristní situaci, poněvadž eh, záviseli 100% na ruském plynu. Eh, a tady toto, tato závislost na ruském plynu, ta byla, to bylo katastrofální nejenom pro hospodářství, ale samozřejmě to postihlo i občany, já nevím, nemocnice, pro domácnosti, všechno. No a my samozřejmě děkujeme parlamentu za to, jak rychle vyjednal eh, ty eh, jaksi jasné vztahy. Protože to je zásadní pro všechny ty aspekty týkající se bezpečnosti. Dále. Ano, my se zaměřujeme, zaměřujeme svou pozornost na důležitou eh, plynárenskou infrastrukturu, zejména pokud se týče toho balckého eh, plynovodu, to znamená Řeck, eh, pardon, Norsko, Dánsko, Polsko. To je naprosto zásadní věc. Pokračuje to dobře, dokonce bych řekl velmi dobře to eh, bude nový úspěch v eh, souvislosti se diversifikací. My eh, samozřejmě to, co říkáte elektromobility, to máte pravdu. Mnoho členských zemí váhá s budováním infrastruktury pro nabíjení těchto vozidel, jak tedy v obchodních budovách, v rezidenčních budovách. A to se týká zejména měst, kde máme znečištění vzduchu a kde máme také dopravní zácpy. A to samozřejmě s tou novou dynamikou a s novou směrnicí, směrnicemi Evropské unie, tady je třeba s tím něco udělat. Také budeme se zaměřovat na interoperabilitu a interakci. A pan Maten ještě jednou, ano. My musíme eh, více využívat CEF, eh, zvýšit příspěvek k redukci znečištění tam, kde se nám daří snižovat eh, emise, tak to je díky kombinace eh, čisté energetiky, zejména obnovitelných zdrojů, tak té energetické účinnosti a právě eh, příspěvek CEF. Hovoříte o dlouhodobé dekarbonizaci a o nových kritériích. Ano, my bychom skutečně měli zde pokračovat, ale opravdu to musí být těch 85 až 90 v tom bychom měli pokračovat, 85 až 90 prostředků by mělo jít do elektřinu. A víme, že Evropa by se měla stát tím eh, hlavním eh, hlavním eh, hráčem na světě, pokud se týče já tedy nevidím že bychom měli nějakého konkurenta, který by v příští dekádě dospěl eh, k 50% podílu elektřiny. A jak řekl pan Blanco López, my můžeme jít daleko nad to. A proč? Protože vytváříme určitou dynamiku a jak víte z posledního trialogu, eh, cílem je nejméně 32 s tím, že budeme mít eh, přeskum, který se bude konat poměrně brzy. Pan Marčelezi. No, na začátku, je to pravda. Měli jsme se více my jsme se zabývali více plynem, to je pravda, ale to bylo kvůli tomu, že v některých částech Evropy byly velké problémy, a to především ve střední a jeho východní Evropě. Já jsem citoval Bulharsko, Slovensko zde. A od té doby nastal velký pokrok a náš cíl do roku 2020, aby to bylo tak, že ani jeden stát, aby nebyl úplně závislý na jednom hlavním dodavateli. Takže ano, do budoucna budeme dávat plnou prioritu právě elektrifikaci a abych abychom reagovali na požadavek parlamentu, především eh, věnovali se potenciálu eh, obnovitelných zdrojů. Pokud jde o Iberický poloostrov, to je obrovská příležitost, včetně Baskická. To znamená, tady máme teď tři země, kdy jejich představitelé spolupracují a velice významný baskický projekt se máme. Víme, že eh, velká část vede pod, moř, pod, eh, vede, vede, pod, vede na hladině moře a my zde máme velkou takovou důležitou iniciativu, to znamená především teď, aby zde existovala komunikace hm, s veřejností, aby veřejnost chtěla podobné projekty. Třeba eh, máme zde i další iniciativy obnovitelných zdrojů, Víte, že eh, jde o to, abychom o tom eh, přesvědčili správce sítí, nevládní organizace, abychom ukázali obyvatelům, veřejnosti, jaké jsou výhody právě z takovéhoto přístupu, výhody pokud jde o bezpečnost, ale i pokud jde o konkurenceschopnost a udržitelnost. To je důležité. Tady se musíme více snažit, přesvědčovat a určitě se nám to podaří. Ano, zrevidujeme soubor kritérií, ale tedy, když jde o to, abychom společně dali prioritu těmto aspektům, tedy elektrifikaci, ale i přeshraničním projektům, velkým přeshraničním projektům a Eh, s tím, že budeme vycházet, ale z regionálních zkušeností. A pokud to, to, to uděláme, tak určitě to bude velký pokrok. Paní Werner také řeknu jasně 10 států a mm, méně než 10%, to znamená, že musíme se hodně všichni snažit. A máme zde skupinu na vysoké úrovni, která funguje velice dobře. A s touto skupinou my jsme si stanovili cíl 15 a určitě budeme schopni aplikovat výkonné parametry, které propojí všechny regulační orgány členských států, členské státy, TSO, a to za optimálních podmínek. A tady to říká mi paní Grostet. Ano, rentabilita je součástí kritérií která uplatňujeme na výběr projektů. Někdy, se to ne, není to, někdy to není pouze rentabilita, ale je to výběr, selekce, která již funguje dobře. Především jde o regionální eh, eh, eh, iniciativy, které propojují TSO i centrální úřady a potom i bereme do úvahy i to, jak ty projekty alokují náklady a poté přijmeme rozhodnutí. A průměrná návratnost investice u energetických projektů je daleko vyšší, daleko vyšší než to, co máme například v dopravě. A tudíž to je něco, co znamená větší konkurenceschopnost. O to nám jde přece jde v celé energe, v energetice, včetně obnovitelných zdrojů. Víte, že tomu tak dřív nebylo. Ještě před pár lety to nebylo eh, efektivní, nákladově efektivní. Takže to je argument navíc. Pan Blanco López. Ano, to propojení sítí je zcela zásadní pro eh, celou energetickou unii a vy jako zpravodaj vy jste udělali vynikající zprávu o obnovitelných zdrojích a mm, velice aktivně jste spolupracoval tehdy s komisí, s předsednickou zemí, s členskými státy a se všemi dalšími dotčenými subjekty. O to tady jde. To znamená komunikovat se všemi, kterých se to týká. Propojení sítí a obnovitelné zdroje. To je do budoucna největší naše výzva. Ale je to výzva pozitivní. Už jsem to řekl panu Martensovi, co jsem si myslel o roji KOP, roji, roli regionu. Myslím si, že díky společné práci Evropského parlamentu, komise, rady, tak na KOP pojedeme lépe připraveni než ostatní. A je třeba zvýšit naše šance, především u elektřiny. To je mm, oblast, elektřina je více a více strategická a zde ten potenciál na trhu je obrovský, když se zamyslíme nad tím, že dnes je digitalizace dnes ve všech rozvinutých zemích představuje 15 až 16 spotřeby energií, takže a elektromobilita také. To znamená větší výrobní kapacity, to po nás bude chtít, ale zároveň ta výroba musí být kvalitní. A pak to bude nosné. Claude Turmes. Já souhlasím s to Claudem Turmesem a jeho analýzou. Vůči vládám je třeba, abychom byli dobře připraveni, abychom měli argumenty, abychom je mohli přesvědčit. A dobré argumenty, to je konkurenceschopnost především potenciál trhu, který je všude v Evropě. Vy jste citoval na ba Balt třeba a my společně v Katovicích jsme o tom jednali. A to, co jsme slyšeli, to pro nás je velice povzbudivé. I Polsko nyní začalo teď dávat do aukcí tisíce megawatt a i mm, národní legislativa mm, se mění pozitivně a právě v této části Evropy, ale i jinde samozřejmě, ale ve střední Evropě, jeho východní Evropě je třeba jednat a vytvářet trhy, které budou větší a konkurenceschopnější. A zde i souhlasím s tím, co jste řekl o průmyslové základně, jak řekla paní Del Castillo, jak je třeba to propojení sítí eh, spojit s našimi cíly, protože propojení sítí a cíle musí být v souhladu. A já doufám, že dnes eh, máme hm, více pozitivních předpokladů, aby se to podařilo. A závěrem propojení sítí to zbližuje nejenom trhy, ale také to zbližuje členské státy i lidi. A proto musíme jít touto cestou. Děkuji. Much, uh, thank you very much, Director General. Uh, under your, under your leadership. Děkuji, děkuji vám za uh, vašeho vedení, uh, pane generální řediteli pro energetiku. Zaznamenáváme velice efektivní spolupráci s naším výboru, eh, s výborem také na Evropském energetickém fóru. A já vás mohu ujistit, jak řekla paní zpravodajka, že uděláme maximum pro to, aby eh, toto téma bylo odsouhlašeno a schváleno co nejdříve. Děkuji vám tedy. Uh, uh, Děkuji, přátelé. Přejdeme uh, k poslednímu bodu, ale nemáme to moc času. A to je zpráva o vyjednávání. To je poslední před obědem, bod číslo 17. A týká se to dvou velice důležitých zpráv v rámci digitální unie. My jsme tedy zodpovědní za celou digitální unii. Před dvěma týdny jsme velmi úspěšně eh, dokončili práci na dvou eh, významných eh, legislativních věcech, a to je elektronický komunikační kodex a dále BEREK, to znamená regulační orgán pro elektronické komunikace. Já bych nyní požádal naše dva zpravodaje, paní Pilar de Castillo, teda, která je zpravodajkou pro Evropský kodex elektronických komunikací, přepracované změny, a pana Evžena Tošnovského k Bereku. Přátelé, Prosím, řekněte nám, jaké jsou výsledky a čeho jsme dosáhli. Víme, že to bylo hodně velké. Ano, děkuji, pane předsedo. Já přepnu tady do své mateřštiny. My tady jsme to měli hodně. Jenom chci říci, že co se týče postoje parlamentu, můžeme považovat eh, za velký úspěch eh, politickou dohodu eh, s radou, které došlo před dvěma týdny. Cílem revize regulačního rámce pro telekomunikaci pro telekomunikace, tedy elektronické komunikace, cílem bylo podpořit regulační rámec, který umožní větší předvídatelnost, kde bude kompenzace pro rizika a kde bude eh, podpora pro investice do vysokokapacitních sítí protože je potřeba mít eh, takovou úroveň propojenosti, která je nám ještě velmi vzdálena. A v souladu s komisí se počítá se 500 až eh, šest 600 miliardami eh, eur, které přijdou od soukromého sektoru. Takže toto je ve středoboru tohoto nařízení. Společně s otázkou hospodářské soutěže, ochrana uživatelů, práva uživatelů a jednotný trh. Ale propojenost nyní udělala skok a je ve středobodu tohoto eh, nařízení pro eh, tyto cíle. Máme tady dva eh, příklady opatření. Za prvé eh, respektování eh, radioelektrického spektra, protože do posud to bylo v pravomoci členských států, ale co se týče zprávy, tak tam neexistovala žádná harmonizace a nyní se přistoupilo k určitým opatřením, Eh, třeba, což spočívá, že licence by trvaly minimálně 20 let v celé EU, nebo záruka proto, že nedojde ke změnám eh, přidělování a pokud k těmto změnám dojde, tak tyto změny by měly být eh, transparentní, měly by tam být kompenzační práva, uznává se obchod eh, s licencemi, aniž by tam měla být nějaká změna nákladů v případě pronájmu a potom se tam stanoví, že členské státy už měly uvolnit a umožnit pásma 5G do roku 2020 čímž Evropská unie eh, bude velmi, ve velmi dobré situaci, aby mohla pracovat na technologii 5G a být více konkurenceschopná. Co se týče kompenzace rizika, zavádí se nový model spolu investice a tento model umožňuje že v případě těchto nových eh, sítí se vytvoří tento nový model a regulátoři nemusí aplikovat podmínky pro přístup v těchto případech, ale vždy za předpokladu, že se splní určité podmínky. Eh, což vlastně znamená, že to bude kompenzace pro riziko, protože se vytváří větší jistota pro investice. A závěrem rozhodnutí, které padlo ohledně toho, že by se tam eh, zahrnuly eh, mezinárodní hovory, volání, což umožní, že nyní eh, tam bude strop 19 centů za minutu. Musíme si uvědomit, že nyní průměr v Evropě je 45 centů za minutu a nyní to bude 19 centů. Některé země mají až 65 centů. Eh, kromě eh, jiných otázek eh, při zprávě těchto hovorů, tak Eh, tak vlastně velkoobchodní cena je 3,5 centů. Eh, takže máme tedy těch eh, kolem 40, to je průměr, a 65 má některý stát, 65 centů. Proto jsme zavedli návrh komise, když se upravoval vnitřní trh pro telekomunikace a tenkrát jsme to neuznali za vodné, protože jsme se soustředili na roaming a na data, což bylo tenkrát důležité. Ale nyní se to zavedlo do tohoto nařízení. A to je vše. Děkuji vám a až budeme hlasovat, tak poděkuji všem stínovým zpravodajům, všem osobám, které s námi pracovali a děkuji také za výbornou spolupráci od sekretariátu, protože sekretariát nám opravdu velmi pomohl. Děkuji. Děkuji vám a my současně jednáme eh, Bereku a Bereku a to je pro pana Žinačinovského. Já bych v prvé řadě chtěl poděkovat skutečně kolegyni Pilar, protože v kodexu eh, odvedla vynikající práci a podařilo se to, s čím jsme eh, do těchto dvou zpráv šli eh, dodržet maximální koordinaci těchto dvou zpráv, protože bez nich by mohlo dojít skutečně k velkým, velkým problémům. A tento koordinovaný přístup se ukázal v tom, že jsme vlastně ve stejný den ve, uzavřeli oba dva trialogy někdy v nočních hodinách, někdy kolem druhé, třetí hodiny. Eh, takže za to velké, velké poděkování. Eh, určitě se velmi složitě hledal i kompromis. Jsem si vědom, že ne všichni jsou zcela eh, spokojeni, ale tak to bývá u zpráv, které jsou velmi komplikované protože na začátku byl parlament eh, skutečně rozdělen ohledně eh, vytvoření jednotné agentury spojením Bereku a Berek Office. Eh, nakonec ten kompromis vlastně vyústil v kodexu, protože bylo vyřešeno, byla vyřešena závazná rozhodnutí, stejně tak správní subjektivitou při zachování duální struktury, eh, kterou eh, v této, v této době považujeme za, za možnou. Eh, osobně jsem přesvědčen, že čas a ten vývoj na telekomunikačním trhu přinese ještě mnohé posuny a objeví se určitě nové výzvy i pro Berek, proto jsem jsme zachovali i určité otevření Eh, případných změn, protože nevíme, nemůžeme odhadnout, jak se eh, ten vývoj bude ubírat a po určitém zhodnocení fungování tohoto modelu určitě je potřeba nechat eh, ty dveře otevřené. Stejně tak budu děkovat svým kolegům stínovým zpravodajům, protože skutečně odvedli skvělou práci a stejně tak sekretariát ITRE nám velmi pomohl v té komplikované Eh, komplikovaném projednávání eh, a sladění eh, pozic, které se odehrávaly. Stejně tak velmi děkuji za technickou pomoc a podporu komise, protože bez těchto profesně speciálních pohledů bychom těžko dospěli k tomu úspěšnému trialogu. S tím, že i se vyřešila všechna veškeré problémy odhlasovacích eh, pravidel a hm, některých nejasností, které samozřejmě i z pozice eh, rady přicházely na trialog, takže já jsem rád, že se podařil celý, celý trialog eh, do, do vítězného konce nebo do rozumného konce a věřím, že i tady v, v našem výboru uzavřeme tyto dva velmi důležité fajly docela úspěšně. Thank you Thank you. Thank you very much. Eh, in, in... Děkuji, děkuji. Eh, to byla paralelní vyjednávání, eh, takže nyní budeme projednávat obě téma současně. Paní Nýbler, pan Kelly se hlásí do debaty. Paní Nýbler. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla využít příležitost za prvé poděkovat paní zpravodajce Pilar Eh, Castelio a také jejím kolegům a kolegyním eh, zde v parlamentu. Srdečně děkuji. Ten výsledek je skvělý. A pan eh, kolega Došenovský to právě řekl, bylo to velice obtížné i zde v parlamentu. Bylo obtížné najít společnou linii a také ji prosadit vůči členským zemím. A jak řekla paní zpravodajka, musíme zajistit to, aby naše regulační záměry a investice, aby tedy podporovaly ty investice, které si přejeme v infrastruktuře. Čili potřebujeme vytvořit pobídky, rámec pobídek, která, který povede k zlepšování infrastruktury, jinak bychom tedy nemohli odvést dobrou práci. A musím říct, že v těch jednáních se to podařilo. Na jedné straně eh, máme tady etablované poskytovatele, jejichž zájmy byly eh, tak nějak uchráněny, ale také tady máme ty nové nebo menší, eh, kteří se nyní také mohou pouštět do toho modelu co-investic díky také, že e, jsme udělali velký krok e, e, v těch hovorech z domácí sítě do zahraničí. Roaming už máme vyřešený, ale prostě pořád ty přemrštěné ceny při volání z domu, to, jak si, to je velký úspěch. Ono to v tom balíčku původně nebylo, je to naše iniciativa a já musím říct, že takový den, jako je dnešní, to opravdu musíme změnit. A děkuji všem, kteří se na tomto výsledku podíleli. Děkuji pan Šonkeli. Děkuji velmi stručně. Také děkuji kolegyně Pilar za její práci a také stínovým zpravodajům, protože ten eh, výsledek je velice dobrý. Možná, že ne všichni s tím budou úplně spokojeni, ale většina zjistě ano. A také Eh, provideři budou moci dále pokračovat ve svém biznisu nerušeně. Nikdo nebude muset eh, končit kvůli této nové regulaci. Myslím, že eh, ty, to zastropování je udělané aférovým způsobem. No a určitě nebude docházet k tomu, co jsme tady eh, především nechtěli, eh, že by se celkově zvyšovala eh, úroveň cen. Nenastalo to ani, když jsme zavedli Roam Like at Home. Myslím, že je to velice dobrý pokrok a opět to ukazuje, že parlament a europoslanci mohou pracovat pro poslance a mají výsledky. Jinak by samozřejmě občané Eh, byli nespokojeni. Čili já myslím, že tyto úspěchy, že máme právo a měli bychom je tedy šíře inzerovat. Takže já opravdu děkuji. Ano, děkuji. Eh, dovolte, aby ještě řekl v podstatě to též. Kolegové, ano, ten výsledek je skvělý, blahopřeji a eh, děkuji vám za vynikající práci, poněvadž takovéto výsledky to není nic snadného jich dosáhnout. My jako ITRE eh, jsme tedy zodpovědní za toto a měli bychom pokračovat v předkládání takovýchto návrhů. Naštěstí eh, jsme otevřeni eh, vůči různým tématům, různým stanoviskům mezi politickými skupinami, takže já vám skutečně velice děkuji. Takže eh, myslím, že je dobré, že dokážeme vytrvat v silných postojích i v noci, o půlnoci nebo eh, ve dvě ráno, to je jedno, prostě je třeba to dokončit. A je třeba, aby byly výsledky. Takže ještě jednou děkuji, blahopřeji a samozřejmě také stínovým zpravodajům, bez nich by to nešlo. Výborně digitální unie. To je vlastně naše zodpovědnost. Samozřejmě máme i tu energetickou unii, pochopitelně zatím to není hotovo, no a pak rozpočet, že? Takže ještě jednou vám všem děkuji. A nyní energetická unie. A tady máme eh, pan kolega Miroslav Poche už vlastně řekl všecko, co je nezbytné k účinnosti a teď je podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů, přepracování. Pan eh, Jose Blanco López, máte slovo. Muchas gracias. Děkuji. I já bych chtěl pogratulovat Pilar, protože odvedla za krátký čas velmi dobrou práci. Bylo to složité. A chtěl bych vám také říci, že 13. Eh, také brzy ráno jsme byli schopni dosáhnout dohody o směrnici, která je velmi důležitá a je to směrnice o energii z obnovitelných zdrojů pro období 2020 až 2030. Chtěl bych poděkovat za práci všem stínovým zpravodajům. Někteří jsou tady, ne všichni, je tady kolega Kelly, Turmes, všichni kolegové, kteří přispěli k odvedené práci a také přispěli k tomu, že jsme dosáhli úspěchu. Byl stanoven závazný evropský cíl činící 32 pro rok 2030, přičemž se vycházelo z 27 což byl návrh Rady a komise. Ale navíc eh, v roce 23 eh, se to bude moci zaktualizovat, ale pouze nahoru. Protože když se podíváme na vývoj tak jak to bylo v minulých letech, tak to nám umožní jít ještě výše v našich ambicích. Eh, co se týče odvětví, která spotřebovávají mnoho elektrické energie, tak větší průnik obnovitelných zdrojů energie v topení, v obnově a také v dopravě, kde jsme stanovili cíl 14 a v roce 2023 se eh, toto procento bude moci zaktualizovat. Co se týče biopaliv eh, první generace, tak tam se zmrazí kvota na tu úroveň, které se dosáhlo ve všech členských státech v roce 2020. To je tedy doprava. To je v souladu s tím, co schválil parlament. A v žádném případě to nemůže eh, překročit 7 a e, zahrnutí do cílu pro dopravu, to je věc dobrovolná pro členské státy. Co se týče pokročilých biopaliv, tak tam se stanoví kvota 3,3 pro rok 2020. E, Jasně se tedy sází na pokročilá biopaliva. A co se týče té velmi polemické otázky v Evropském parlamentu, což je palmový olej. Zde si myslím, že jsme dosáhli velmi dobré pozitivní dohody postupně eh, se to bude odstraňovat z biopaliv, eh, z biokapalin a paliva z biomasy, které jsou z plodin, eh, kde se zaznamená rozšíření produkce v oblastech, kde jsou rezervy uhlí. Takže toto se zmrazí na úroveň roku 2019 a od roku 2023 jejich podíl se musí snižovat tak, aby v roce 2030 to činilo nula. Prostřednictvím delegovaného aktu Evropská komise stanoví kritéria pro certifikace biopaliv eh, malého eh, rizika změny využívání půdy na základě dostupných údajů. Také prostřednictvím delegovaného aktu komise musí eh, stanovit, jak že se toto postupně tedy snižuje podíl těchto paliv. A potom otázka dohoda vlastní spotřeby. Byl tam eh, problém interpretace ohledně data, to se vyjasnilo. Eh, pro mě, jak víte, to bylo velmi důležité téma. téma. V této oblasti se zakotví právo na vlastní spotřebu, tedy produkovat, vyrábět a skladovat a prodávat nadbytek produkce. Je zakotveno právo eh, získat eh, peněžitou odměnu za nadbytek, který se dá do sítě při tržních cenách. A co se týče vlastní spotřeby energie, tak tam je zakotvená zásada, eh, že se nebude zatěžovat finančně tato energie s tím, že se zavedly výjimky v určitých případech. Mohu tedy říci, že po opravdu usilovné práci během posledního roku a půl, tak dnes jsme 100 oslavit dohodu, která byla možná díky dobré vůli rady, eh, díky eh, spolupráci komise, tak jako vždy, a díky úsilí a podpoře a síle, kterou parlament měl, protože parlament byl po celou dobu jednotný, všechny frakce si byly jednotné při vyjednávání a to nám pomohlo, to, aby pozice byla silná. Děkuji paní Angelika Nibler. Eh, stínový zpravodajové. Do... Dobře, já se dívám na hodinky, takže asi bychom to měli zrychlit. Eh, chtěl jsem říci, že mi bylo velkou ctí být součástí toho procesu. Bylo to opravdu komplikované a obtížné. Eh, bylo to obtížné, pokud jde o biopaliva, a pracovali jsme ale společně a dosáhli jsme dobrého výsledku a eh, musím tedy opravdu eh, tu zásluhu vyjádřit panu zpravodavi Blanco Lopezovi, protože on se postaral o to, že vlastní spotřeba byla prioritní. A chci také děkovat eh, panu Buskovi, protože předsedal trialogu a eh, bylo to v takové hodině jako třeba čtyři ráno a pan Buzek je opravdu pro nás inspirací a myslíme si, že to je dobrý příklad pro spotřebitele. Eh, ty 2%, to je dobré pro 2007 a jak řekl pan Blanko, ta aktualizace bude pouze nahoru. A to je velmi důležité, pokud je o postoj Evropského parlamentu k obnovitelným uh, palivům. Uh, Sean aby naším stínovým zpravodajem a nyní pan Turma, další stínový zpravodaj. Eh, tady zde ukázal Evropský parlament svoji nejlepší stránku, protože ukázal svoji sílu. Byl to jeden tým, který dosáhl toho cíle Eh, musíme být eh, velmi pišní, že jsme dosáhli zvýšení toho procenta z 27 na 32 To je opravdu eh, naše zásluha a je tam ta rezi, revizní doložka, protože tam se píše výslovně, že se to zreviduje pouze nahoru. Co to znamená ve skutečnosti? že když se podíváme na ten původní návrh komise, kde máme 45% z obnovitelných zdrojů energie pro rok 2003, tak my budeme mít 63 plus, to znamená voda, bio, masa, slunce, bioplyn, elektřina. Což znamená, že tam bude mnohem méně prostoru v roce 2030 pro uhlí a také pro jadernou energii. A Eh, toto je opravdu velmi eh, milníkové vítězství a Pepe, já si pamatuji, když jsme uh, uh, jeli do Madridu a před několika měsíci jsme řekli venceremos, takže zvítězíme a bylo to tak. Paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat za eh, výbornou práci a za nasazení, jak jste zastávali postoj parlamentu. Děkujeme také panu předsedovi, eh, že se zúčastnil toho maratonu. A chtěla bych pohovořit o jedné věci. Eh, Blanco López, vy jste hovořil o té vlastní spotřebě, co se týče obnovitelných zdrojů energie. A já ještě nevím, jak vypadá ten kompromis v tom konečném znění Eh, takže tam je jasné, že tedy eh, ten eh, spotřebitel by měl být osvobozen od daní, ale že tam bude nyní méně výjimek. A já bych chtěl poukázat na to, že u nás doma, kdy jsme vždy potom volali, že aby nedocházelo k velké zátěži pro ty malé subjekty, proto mě velmi zajímá tento kompromis je důležité, aby členské státy měly dostatek flexibility v tomto kompromisu, protože jakékoliv osvobození eh, vede k tomu, že každý eh, spotřebitel energie eh, musí to také spolufinancovat, takže doufám, že se nalezlo rozumné řešení i co se týče členských států. Děkuji, Angeliko. Vážení přátelé, Jose, gratuluji. Výborný výsledek. Velmi dobrá práce, už to bylo řečeno, i naši šestinový zpravodajové. A opravdu fantastický výsledek, to vyjednávání bylo vynikající, nebylo to jednoduché. Rada, tak jako obvykle, eh, má poněkud jiný postoj, ale to je ta naše Evropská unie. My víme, eh, že obecně eh, pracujeme výborně, protože můžeme nalézt eh, řešení. A spolupráce mezi jednotlivými výbory byla výborná. Děkuji všem stínovým zpravodajům a panu eh, zpravodaji. A nyní uh, už se blížíme konci. Máme ještě 6 minut. Eh, máme ještě tady informaci o pracovní cestě do Silicon Valley, ale ještě předtím řízení energetické unie. Máme tady oba zpravodaje, paní Michelle Rivasi a Claude Turmes. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, poněvadž eh, to, že se nám podařil dobrý výsledek, tak to je právě díky týmovému duchu a i díky předsednictví. Došlo k významnému pokroku. Během třetího neformálního trialogu nám se podařilo nalézt dohodu eh, o článku 37 a především víte, že zde máme dva výbory, výbor pro změnu klimatu a výbor pro energetickou unii, které mají velice jasně vymezené kompetence a Eh, energetická unie, bude řešit horizontální otázky, protože máme zde eh, třeba i tu směrnici o obnovitelných zdrojích, ale je třeba, aby to bylo zastřešeno. A dále, principiálně jsme se dohodli o bezpečnosti dodávek, o vnitřním trhu a o chudobě, energetické chudobě a diskutovali jsme o propojení mezi cíly diversifikace dodávek a závislosti na dovozech a zvýšení obchodních kapacit eh, stávajících propojení sítí. O tom jsme mluvili. Tři body zůstaly otevřené. Pokud jde o technickou finalizaci, tam je třeba ještě nalézt kompromis, eh, stanování fixních cen, volných cen, mechanismy kapacit a potom ty zóny nabídek a mm, metan. Tam jsme se hodně hádali, ale dohodli jsme se. Máme zde zvláštní článek 14a, který se týká právě tohoto. A bulharské předsednictví akceptovalo náš návrh eh, mít strategický evropský metanový plán výměnou za flexibilitu parlamentu, eh, co se týče financování, transparentnosti financování programů, eh, klimatických programů parlament zcela komisi podporuje v tomto bodě a je třeba, aby členské státy byly transparentní, pokud jde o financování programů boje proti změnám klimatu v rozvojových zemích, což jim hodně pomůže. A nakonec jsme se principiálně dohodli o regionální spolupráci a makroregionální spolupráci, a takže technicky teď se text dopracuje. Potom se máme čtyři a doufám poslední, čtvrtý a doufám poslední trialog dnes večer a uvidíme, jestli se vyřeší ještě ty nevyřešené problémy, jako jsou zdroje, obnovitelné zdroje, e, e, energetická účinnost, Ehm, a potom, potom data překládání projektů a podobně, takže i harmonogram pro doporučení Evropské komise. Takže hodně bodů máme na stole ještě dnes večer a budeme se snažit vyjednávat po blocích, tak abychom to v noci dokončili. Já budu se počítat se, se spoluprací kolegů a doufám, že tento, doufám tedy poslední trialog, a budeme se snažit to nepříliš protahovat do rána. Děkuji, Michel. To znamená velký třesk v sedm večer. A paralelně my máme eh, schůzi konference předsedu. Já se nerozdělím, nerozdvojím, takže se mi to nepodaří tam být. Ale takže mám tam také své úkoly na konferenci předsedu, ale v sedm budu přítomen, to je nutné. Chcete něco doplnit? Think, uh... My jsme dobře připraveni na večer, máme výborný eh, tým ze všech politických skupin. Já jsem optimistou a myslím si, že dosáhneme dohody dnes večer. Děkuji vám oběma zpravodajům a všem stínovým zpravodajům, protože tato problematika je pro nás velmi důležitá. Řízení energetické unie. Eh, pro nás je to velmi důležité z pohledu Evropského parlamentu. Chcete ještě něco říci? Děkuji, Žerži. Eh, já bych chtěla ocenit práci Kloda a Michel a všech politických skupin. Eh, doufejme, my eh, jsme začali v 8 a doufejme, že to bude hotové do 7. Eh, celá ta otázka energetické účinnosti, přechodu k jiným druhým energie, eh, potom otázka energetické chudoby. Máme tady konzultace se všemi zúčastněnými stranami. Vy jste hovořil, Jerži, že se jedná o čisté energii, čisté energie pro všechny občany a to musí být ve středobodu zájmu. Já jsem uh, uh, hovořila a taky si chci zmínit o těch dobrých výsledcích, který dosáhl PP v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Děkuji. Uh, děkuji. Vážení přátelé, kolegové, a nyní máme poslední bod na programu před obědem. Je to e, pracovní cesta výboru ITRE do Silicon Valley. A e, kolega Nika už bude hovořit e, anglicky. On vedl tuto pracovní cestu, protože za jednu minutu skončí tlumočení. Dané, můžeš, prosím?